do doby schválení zápisu z dnešního zasedání nebudou žádné námitky, bude eh, tento seznam považován za přijat. Eh, výbor Envy eh, rozeslal korigendum k přijatému textu parlamentu a podobně i výbor Libe. Je to podle článku 216 části 4. Tato korigenda budou platit jako přijatá, pakliže do 24 hodin a nebo alespoň od 40 poslanců neobdržím námitku proti těmto korrigendům. E, textu, texty těchto změn najdete na webu Seance and Direct a budou zveřejněny i v zápisu tohoto zasedání. Po e, přerušení zasedání v červenci jsem